Dobré dopoledne, dámy a pánové. A dnes máme na programu první bod, a to je doporučení Davida Martina o prozatímní dohodě o hospodářském partnerství mezi evropskými společenstvími a střední Afrikou. A já